Dear colleagues, it is, uh... Vážení kolegové, je na čase, abychom zase začali, protože máme před sebou spoustu práce a především hodně bodů k hlasování. Takže pokud jste připraveni, můžeme začít s hlasováním. Ještě ovšem, než tomu přistoupíte, Vítám tady návštěvníky z mého regionu. Děkuji, že dorazili na dnešní zasedání. Budou svědkem hlasování ve výboru Envy. Děkuji vám, vážení kolegové. A teď už můžeme začít. Budeme hlasovat o bodu číslo 9 na programu jednání. To je mandát pro třístraná jednání, pokud jde o rozpočet na rok 2016. Je to zpráva eh, Lavia a pokud jste tedy připraveni, můžeme začít hlasovat. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh číslo 2 třech částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? pro. Hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky.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 Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. Avete votato tutti? Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijat. Nyní kompromisní návrh jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout. Sedm Má tři části. K první části. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnutá. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? přijata. Pozměňovací návrh 8D pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 9. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 12 má dvě části. Pro první část, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme ji elektronicky. Avete votato tutti? Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Třináctka, kdo je pro? proti, zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky. Všichni hlasovali, jeden nezařazený je tu navíc. Všichni hlasovali a končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijat. Nyní budeme hlasovat elektronicky o takto pozměněném návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. A je přijato. Votiamo adesso. Nyní budeme hlasovat o bodu 10. Budeme hlasovat elektronicky. Jedná se o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání podle článku 73 o zdraví zvířat. Zahajuji hlasování. Avete votato tutti? Všichni hlasovali, končím hlasování. A je přijato. Passiamo adesso Přejdeme k hlasování o bodu 11. Jedná se o účinné využívání zdrojů přechodu na kruhovo, kruhové hospodářství zpráva paní Pietikainen. Budeme ze všem nejdříve hlasovat o kompromisu 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Nyní uh, odstavec 1 u ITRE. Kdo je pro? Proti? Strželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 70. Kdo je pro? Proti? Strželi se zamítnut. 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Nyní kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. Odstavec 2, předseda se omlouvá, musíme hlasovat o 78. kolegyně Dali. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Nyní budeme hlasovat o odstavci 2 od výboru ITRE. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Budeme hlasovat o odstavci 3 část 1 od výboru ITRE. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrhy 82 a 83 jsou identické. Hlasujeme o nich. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijaty. 84 je stažená. Hlasujeme o 85. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut. 86, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 87, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 88, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromisní návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 89 kolegy Molnára. To je pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme to. Avete votato tutti? Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Ostavec 12 od výboru EMPL. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. A kdo se zdržel ještě? je zamítnut. 99, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 103. Budeme hlasovat o odstavci 14 od výboru EMPL. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. Odstavec 3 od výboru EMPL. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Odstavec 4 od výboru EMPL. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Odstavec 5 od výboru MPL. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Odstavec 6 od výboru MPL. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Odstavec 9 od výboru MPL. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnout. Odstavec 9 výboru EMPL, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Odstavec ne, zkontrolujeme devítku. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnout. Odstavec 10 výboru MPL. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 108. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Já bych řekl, že je to přijato, ale zkontrolujeme to. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 112. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnout. 114, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromisní návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh ne, je to odstavec 18 od výboru MPO. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 136. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 135. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 155. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 156. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 157. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 158. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnout, 159, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, kompromisní návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, pozměvací návrh 175, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, 176, kdo je pro, proti, zkontrolujeme to, no, no, Non ho capito, non motivo. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Všichni hlasovali, končím hlasování. je rozhodně zamítnut. Sto sedmdesát sedm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 183. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout. 184, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnout. Kompom- kompromisní návrh 12. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrhy 194 a 195 jsou identické. Hlasujeme o nich, kdo je pro. Proti. Zdrželi se přijaty. 196. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Kompromisní návrh 13. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. Budeme teď muset hlasovat o odstavci 6 od výboru ITRE. A má dvě části. Ta první je text without eco design. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnout. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 215 a ta, tento pozměňovací návrh má tři části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijata. Kompromisní návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 219. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme jej elektronicky. Avete votato tutti? Všichni hlasovali, končím hlasování zamítnout. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 221. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není mi úplně jasné, co dělají socialisté. Jste pro. Dobře, taky přijat. Neviděl jsem ani ruku. 222. Kde je pro? Eh, proti zdrželi se zamítnout. Kompromisní návrh 15. Kde je pro? Proti zdrželi se přijat budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 228 s dodatkem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 234 a 235 jsou identické. Hlasujeme o obou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Nyní. Odstavec 14, třetí část od výboru ITRE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Nyní kompromisní návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 246. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. 249, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromisní návrh 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 253, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 254. Hlasujeme jen o první části. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část odpadá. Pozměňovací návrh 251. Předseda se omlouvá, nejdříve kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 251. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. 252, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Odstavec 5, první část od výboru ITRE. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijata. Nyní hlasujeme o odstavci 1 první části výboru MPO. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromisní návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. A nyní budeme hlasovat o odstavci 13, druhá část od výboru ITRE. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zkontrolujeme ji elektronicky. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 284 od kolegy Turmese. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 287. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 292. Má dvě části. K první části. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuta. Pozměňovací návrh 293, kdo pro? Proti? Strželi se zamítnout. Votiamo adesso l'emendamento 296, kdo je pro? Proti? Strželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 297, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 299, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 300, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 303. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 304. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 305. Kdo je pro? Budeme hlasovat i o odstavci 9 od výboru ITRE. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnout. 305, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 306, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky. Avete votato tutti il Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Kompromisní návrh 21. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Nyní budeme hlasovat o odstavci 13 od výboru EMPL. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Odstavec 15 od výboru MPL, Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Odstavec 7, první část od výboru ITRE. Kdo je pro? Proti? Strželi se zamítnuta. Odstavec 3, 10 výboru ITRE. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnout. Odstavec 13, první část výboru ITRE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuta. Odstavec 14, první část od výboru ITRE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuta. Kompromisní návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 320. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 321. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnout. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 322. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 323. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 325. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 23. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 329 a 330, které jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuty. Odstavec 17 od výboru ITRE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromisní návrh 24. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. 335, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 336, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 337, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Odstavec 8 od výboru ITRE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 345. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Za ne, neviděl jsem vaše ruce, takže 345, kdo je pro, je schválen. 72, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 346, pro, proti, Zdrželi se? Zamítnut. Kompromisní návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 354 kompatibilní s kompromisem 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 347. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout. 359, kde pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky. Máme jednoho člena SAD navíc. Matyasi, máme o jednoho SAD navíc. Všichni hlasovali? Končím hlasování zamítnut. Kompromis návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrhy 362 a 473 jsou identické. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuty, 363, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 366, kde pro, proti, zdrželi se zamítnut. 367, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromisní návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 393. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 375. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 376. Kdo je pro? Proti? Zrželi se zamítnut. 377. Kdo je pro? Proti? Zrželi se zamítnut. 378. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 379. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 380. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromisní návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 390. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. 391, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 392, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 394, kdo je pro? Proti, Zdrželi se přijat. 395. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 396. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 397 má dvě části. K první části, kdo je pro? Proti. Strželi se. Zamítnuta. Pozměňovací návrh 307, protože o té druhé části hlasovat nelze. Ta první byla zamítnuta. Takže 307, kdo je pro? Nikdo? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Třetí část eh, odstavce 13 od výboru ITRE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Odstavec 18 od výboru ITRE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Odstavec 19 od výboru ITRE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Kompromisní návrh 31. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Budeme hlasovat. Check. Chcete to zkontrolovat? Dobře. Samozřejmě. Takže ověřujeme kompromisní návrh 31. Avete votato tutti? Všichni hlasovali? Il voto è chiuso. Končím hlasování. Přijat. Odstavec 16 výboru MPL. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Odstavec 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Odstavec 11, ne 16 výboru ITRE. Kdo je pro, proti, strželi se zamítnout. Odstavec 11 výboru ITRE, kdo je pro, proti, strželi se zamítnout. Odstavec 12 výboru ITRE, kdo je pro, proti, strželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 409. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 410, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. První část odstavce 20 od výboru ITRE. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Odstavec 11 výboru EMPL. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 411. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Budeme hlasovat o druhé části odstavce 7 od výboru ITRE. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuté. Pozměňovací návrh 412. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 413. Kdo je pro? Proti. Strželi se zamítnout. 414. Kdo je pro? Proti. Strželi se zamítnout. 415. Kdo je pro? Proti. Strželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 416. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. 417. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. Kompromisní návrh 32. První část. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijata. Kompromisní 32, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. A nyní pozměňovací návrh 427. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme ho elektronicky. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Všichni hlasovali? Zamítnout. Kompromisní návrh 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 437 kolegy Leinena, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 438, kdo je pro? Proti. Strželi se. Zamítnut. 439. Kdo je pro? Proti. Strželi se. Přijat. Kompromisní návrh 34. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 444. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 446. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Komp- 446. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní návrh 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Budeme hlasovat o odstavci 7 od výboru EMPL. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut. Budeme hlasovat o první části odstavce 21 výboru ITRE. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuta. O třetí části odstavce 21 výboru ITRE. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijata. Odstavec 22 od výboru ITRE. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Odstavec 24 výboru ITRE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 456. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnut. 457, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. 459, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh 36, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 467. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 468. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrhy 469 a 470 jsou identické. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuty. 471. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 472. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Sorry. Stop, stop. <laughs> Doesn't stop. Stop. Okay. okay. Now we can vote. Teď můžeme hlasovat. Avete to tutti? Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijat. Votiamo il... Hlasujeme o 474. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 475. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 477. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 476. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout. 478. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh číslo 1. Kaputo, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 3, 4, 5, 6 jsou identické. Hlasujeme o nich najednou. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Pozměňovací návrh 8. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 7 a 9 jsou identické. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 10, 55 jsou identické. Kde pro? Proti? zdrželi se, přijaty. 11 a 12 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijaty. Kompromisní návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 23-24, ty jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijaty. 25, kdo je pro, B proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Předseda se omlouvá. Ještě musíme hlasovat o druhé části Pozměňovací návrhu 31 eh, Pauluči Bunafe, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Avete votato tutti? Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrhy 37 a 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijaty. 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky. Avete votato tutti? Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. 41. Kdo je pro? 40, eh, proti, zdrželi se zamítnut. 42. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 43. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 44. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 45 a 46 jsou identické. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijaty. 47. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 48. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 50. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, EPP? Přijat. Pozměňovací návrh 54. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 56. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 57. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Nyní budeme hlasovat nakonec elektronicky o celém takto pozměněném textu. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. Blahopřeji paní zpravodajce. Paní Uh, Děkuji za potlesk, ale já bych chtěla poděkovat především stínovým zpravodajům a také všem dalším kolegům, kteří zásadním způsobem přispěli k této zprávě. Všichni jednali velice konstruktivně, ačkoliv ehm, se našly menší i větší názorové rozdíly, takže ty díky patří především vám. Děkuji. Sirpa, you have, you have to... musíte se naučit italsky. Okay. We can go. Výborně, vážení kolegové, takže přejdeme k dalšímu bodu na programu jednání. Je to opět hlasování o udržitelné městské mobilitě. Tady je zpravodajkou paní Evy. Siete pronti, possiamo iniziare. Takže jestli jste připraveni, tak můžeme začít. Takže kompromis 1, kdo je pro? Kompromis 1, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 50 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuta. Dru, Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 51 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 52 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací... Není kompromis 2. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. Kompromis 3 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Budeme hlasovat o kompromisu 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Budeme hlasovat o pozdějovací mm, návrhu 60. 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Teď budeme hlasovat o kompromisu 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? PPP? Přijat. si návrh 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď kompro, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat budeme hlasovat o po kompromisu 7 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 8 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Teď pozměňovací návrh 109 pro, proti, zdrželi se, musíme zkontrolovat elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijat. Budeme hlasovat o kompromisu 9 teď. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 118 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 11. Teď kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď budeme hlasovat o kompromisu 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. Budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 37 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 41 pro, proti, zdrželi se přijat. Budeme hlasovat o 42 teď pro, proti, zdrželi se přijat. Konečné hlasování elektronicky. Poté zahajuji hlasování. Končím hlasování a přijat celý text. Now we can vote. A nyní můžeme hlasovat o bodu číslo 13 na programu jednání. Jedná se o zprávu pana Lince, která se týká medikovaných krmiv. Pokud jste připraveni, můžeme přistoupit k hlasování. Emendamento 19. In blocco, sorry. Oh. Pozměňovací návrh 19. Budeme hlasovat um, blok. 122, 24, 230. 230 a 38, všechny tyto. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuty. Votiamo adesso l'emendamento 150. 156. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Unblock. Pozměňovací návrhy 157, 158, 18 a 111. Kdo je pro? Proti. Strželi se. Zamítnuty. Unblock. Pozměňovací návrhy 20, 159, 112 a 73. Kdo je pro? Proti. Strželi se. Zamítnutý kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Budeme hlasovat o druhé části pozměňovacího návrhu 84 kolegyně uh, Ulrike Willer. Kdo je pro? A je tam ústní pozměňovací návrh od Alde. Má někdo něco proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne. Hlasujeme tedy o tom všem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 7 a 86. Jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Budeme hlasovat en blok 88 a 94. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuty. 91. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 92. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 95 kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Budeme hlasovat společně o 97 a 98. Jsou identické. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijaty. Identické 99 a 100. Hlasujeme unblock. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Amblok 89 a 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuty. Pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Oh We have to vote amendment 9. Pozměňovací návrh číslo 9. Identico agli emendamenti 9, 105. 9, 106 a 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijaty. Identické 10, 107 a 108. Kdo je pro ně? Proti? Zdrželi se? Přijaty. 11, 109, 110 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Nyní budeme hlasovat o první části pozměňovacího návrhu 113. Druhá část není přípustná, protože překračuje rámec návrhu. Takže o první části, kdo je pro? proti, strželi se, zamítnuta. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 114, kde pro, proti, strželi se, zamítnut. 115, kdo je pro, proti, strželi se, zamítnut. 116, kdo je pro, proti, strželi se, přijat. Kompromisní návrh čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Nyní pozměňovací návrh 149. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 151 246 unblock. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuty. Hlasujeme unblock o 152 a 247. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuty. Pozměňovací návrh 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 248, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme ho elektronicky. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Končím hlasování. Přijaty. 153, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 154, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 160, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Zkontrolujeme ho. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Nepochybně je přijat. Já jsem si to špatně vyložil. Votiamo adesso l'emendamento 161. 161 je kompatibilní. Kde je pro? Proti? Strželi se přijat. Kompromisní návrh 5. Kde je pro? Proti? Strželi se přijat. Pozměňovací návrh 171. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 173. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 172. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. A nyní kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Budeme hlasovat en blok o pozměňovacích návrzích 202 a 251. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijaty. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Nestrželi se? Přijat. 211. Kdo je pro? Proti? Strželi se zamítnout. 212. Kdo je pro? Proti? Strželi se přijat. 213. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrhy 217 a 71, kdo je pro ně, proti ním, zdrželi se zamítnuty. Pozměňovací návrhy 218 a 218, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Amblok 219 a 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 231. Je to tak. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 232. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 235. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 240. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 241. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 242. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 243. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 244. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 245, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 23. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 24. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 25. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 26. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 29. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 33. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijat. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromisní návrh 35. Eh, kdo je pro? Proti? strželi se zamítnout. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? strželi se přijat. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Proti? strželi se přijat. 45. Kdo je pro? Proti? strželi se zamítnout. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? strželi se přijat. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 67. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 68. Kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 69. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 70. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 75. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnout. Budeme hlasovat o takto pozměněném textu. Hlasujeme elektronicky. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Končím hlasování. Přijat. Blahopřeji panu zpravodaji.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 Jenom 30 pozměňovacích návrhů nás čeká. Takže další bod na pořadu jednání a to je hlasování o 30. a 31. výroční zprávě o sledování provádění právních předpisů EU. Paní Gutland je zpravodajkou a můžeme se do hlasování pustit. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 2. Pro? proti, zkontrolujeme to. Avete votato tutti, il voto è Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijat. Tři. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Čtyři. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. šest Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. sedm Pro? Proti? Zdrželi se přijat. osm Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh tři Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 9, který je kompatibilní s kompromisem 3. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 12. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 18 je kompatibilní s kompromisem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Avete votato tutti? Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 21 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 22 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 23 pro Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Zkontrolujeme to elektronicky. Avete votato tutti? Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Ale zkontrolujeme to elektronicky. siamo in anticipo. Avete votato tutti? Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnut. 29 k 29. Mám dobré oko. 31. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Je to stejné jako předtím, zkontrolujeme to. Avete votato tutti? Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijat. 33. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to, omlouvám se. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijat. 34. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 36. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 37. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Nyní budeme hlasovat elektronicky o celém takto pozměněném textu. votato Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato stanovisko blahopřeji kolegyni Guteland, která zde není, nicméně gratulujeme stejně. Okay, we have uh, some five Uděláme si pětiminutovou přestávku a pak začneme s rozpočtem. Dear colleagues, we have... Vážení kolegové, máme tady pana Fernandese, který je hlavním zpravodajem pro rozpočet na rok 2016 a dostavil se k nám, aby nám představil rozpočtové priority. Chtěl bych ovšem také zdůraznit, že Rozpočtový proces je proces velice dlouhý, což vím, že, protože jsem byl sám zpravodajem pro rozpočet v minulosti a během rozpočtového procesu eh, zpravodaj udělá takové velké kolečko napříč parlamentními výbory a představuje tam své rozpočtové priority pro nadcházející rok a rovněž vysvětluje problémy, které ohledně rozpočtu máme, takže si jistě vyslechneme něco o platbách, což je obvyklý problém, který řešíme v rámci rozpočtového procesu. Předám tedy rovnou slovo panu zpravodaji a následně budeme mít čas na diskuzi o této věci. Máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Přicházím zde proto, abych prezentoval priority, ale zejména proto, abych vyslechl vaše rozumné názory, abychom mohli připravit co možná nejlepší rozpočet a samozřejmě jsem zde vedle předseda, který lépe, vedle předsedy, který lépe než kdo jiný zná tuto práci, zpracování rozpočtu, on také zná ty problémy, ty potíže, na které narážíme při této práci. Schválili, byly schváleny pokyny 11. března 2015 na plenárce a máme tady ty tři E, zaměstnanost, podnik, setkání, zejména malé a střední podniky a podnikatelské prostředí nebo podnikatelský duch. Toto má samozřejmě důsledky z hlediska priorit pro rozpočtové linky. Nezapomínáme také na interní solidaritu a externí solidaritu a samozřejmě také na bezpečnost a přistěhovalectví. Hovořím, vycházíme ze zásady, že budeme respektovat a dodržovat své závazky, budeme respektovat kompromisy. A toto by mělo být zcela normální. Máme s radou společně, jsme tedy dosáhli dohody, abychom zpracovali plán plateb pro ty, pohle, pro ty nesplacené závazky. To je vlastně důsledek našich závazků, ty nesplacené částky, čili ani bychom neměli hovořit o problému s platbami, protože musíme zkrátka zaplatit to, k čemu jsme se zavázali. A kdy nemhovoříme zde o nějakých nových penězích, hovoříme o fakturách, které již existují, za programy, které již byly provedeny a které byly odsouhlaseny institucemi, ale v roce 2007 až 2013 politika soudržnosti, která je to nejzávažnější téma, tak ten kompromis máme do roku 2016, budeme mít maximálně 2 miliardy eur ne, nezaplacených, neuhrazených částek. Respektovat kompromis také znamená respektovat víceletý finanční rámec. Připomínám, že někdy některé země souhlasily s víceletým finančním rámcem, členské státy, které s ním souhlasily, protože to vyžaduje jednomyslnost, ale potom nesouhlasí s těmi rozpočty, které vlastně vycházejí z víceletého finančního rámce. A Musíme připomenout eh, veškerý ten čas eh, v radě, a že tam vznikla nakonec novinka a to je flexibilita, to znamená možnost využít ty nevyužité marže. A to je novinka, to je právě ta flexibilita, to je podmínka, kterou jsme dali k tomu, abychom měli klesající rozpočet, kde, tam, kde se Evropská unie má své kompetence a vzhledem k tomu, že se rozšiřuje, nyní je nás 28 členských států a přesto hovoříme o nízkém rozpočtu, který představuje asi 1% HDP rozpočet 145 miliard euro a je důležité, tato čísla, která vám uvádím, vlastně ukazují význam a přidanou hodnotu toho rozpočtu. 6 rozpočtu na funkční a administrativní výdaje, 94 na in, na investice. To ukazuje tu přidanou hodnotu rozpočtu. Samozřejmě, že ten rozpočet bude také mít důsledky na tu dohodu ohledně Evropského investičního fondu, kdy se nám podařil snížit dopad na Horizon 2020 a Connecting Europe Facility o jednu miliardu a stanovili jsme tam ty marže, které rada nechtěla, aby byly využity, ale které existují a což ukazuje efektivnost, jakou musíme vlastně vynakládat pro dobré řízení rozpočtu. A to má samozřejmě zejména důsledky na ty marže. Hovoř, teď pohovořím o časovém plánu. Budeme mít mandát na trialog. Bude odhlasováno 23. června v, rozpoč, v rozpočtovém výboru na, čer, na plen, červencové plenárce 20. září Eh, přezměňovací návrhy v polovině září, schválení a usnesení v říjnu 29. 30. září, hlasování ve výboru pro rozpočet 12-13 říjen, hlasování o usnesení 28. hlasování na plenárce a 29. října a 16. listopadu smírčí řízení. Konkrétně hovoříme o tomto výboru, tedy o výboru pro životní prostředí, vidíme, že v té rubrice 2, program Live, to je program, který, kde, který byl navýšen o 6,4% na závazky a o 1,4% na závazky. Vidíme, že v rubrice 3 to je program pro zdraví, tam došlo k navýšení o 2,1 a 4% z hlediska závazku. 2,1 jako závazky, 4% pro oblast zdraví a potom pro uplateb tam je navýšení 28,6%, u program zdraví je to 23,1%. Tato navýšení plateb Mají také za cíl snížit ve většině případů nesplacené část úhrady. Víte, že agentury EFSA například a ECDC, e tam máme sníž, návrh snížení o 2%, což by znamenalo, že že vlastně by to bylo 10%, což je více než to 5% snížení pro instituce. U EMA vidíme, že ta čísla se nezměnila, ale u naopak agentura by chtěla 37% navíc. Je zde otázka agentur. Myslím si, že bychom se na to měli ještě podrobně podívat po jednotlivých případech konkrétních. Samozřejmě, že zde máme také otázku ohledně těch pilotních projektů. V rubrice 3 máme okruhu 3 máme problém, že se nevyužívá veškerá ta marže. Komise navrhuje použít instrument flexibility 124 milionů euro, ale cílem je využít tu flexibilitu na to, abychom měli možnost provádět pilotní projekty i u tohoto okruhu 3. Ty pilotní projekty, chci připomenout, že ty pilotní projekty a přípravné akce jsou také podmíněné určitým limitem. To je vlastně finanční regulace kde máme maximum 100 milionů na přípravné akce a 40 milionů pro ty eh, pilotní projekty. Samozřejmě, že jak jsem již řekl, přišel jsem sem zejména proto, abych vás vyslechl, aby byl připraven co možno nejlepší rozpočet, abych mohl vzít v potaz vaše názory, vaše stanoviska a vaše náměty a právě kvůli tomu už tady skončím a spíše budu poslouchat vás. Děkuji, Jose Manuel. Hned eh, přispěji já ohledně těch priorit, protože v našem výboru se zabývám konkrétně rozpočtovými otázkami. A určitě kolegové taky budou žádat o slovo. A my bychom chtěli posílit eh, tímto způsobem eh, naše odkazy na to, co bychom potřebovali posílit v rozpočtu. Nyní se odehrává třetí rok eh, finančního rámce. A ve třetím roce by tedy všechny programy už měly být zaběhnuté a měly by být plně realizovány. Bohužel však příliš často nedostatek plateb tomu brání. A proto dobře víme, že i implementace LIFE se potýká s potížemi, což souvisí s nedostatkem plateb. A my jako výbor poukazujeme na potřebu, aby prostředky, které budou v novém roce vyšleněny na LIFE, tom víceletém rámci nebyly nižší než eh, pro předchozí rok. Je zapotřebí uchovat tento program, který je prioritní pro náš výbor. Na druhé straně máme celou sérii programů a činností, které jsou v okruhu 3 rozpočtu komise. Jak dobře víš, tento okruh obsahuje celou řadu drobných a ještě drobnějších programků. Například to jsou programy zaměřené Evropu občanů, a souvisejí tedy s veřejným zdravotnictvím, s ochranou spotřebitelů, e, s civilní ochranou a tak dále. A my žádáme, aby i tyto programy měly v tom dalším rozpočtu na rok 2016 patřičné krytí a aby byly financovány na základě užitku, který mají pro občany v celé Evropské unii. A také na další straně bychom si přáli, aby ochrana životního prostředí proti klimatickým změnám a ochrana veřejného zdraví a také potravinová bezpečnost, nezávislen na tom, že se jedná o velice skromné částky, aby tyto částky byly uchovány alespoň ve stávající úrovni, protože jsou podle nás velice důležité pro evropské občany. A ještě bych rád poznamenal něco o tématu agentur, těch decentralizovaných agentur, evropských agentur. Je několik, citoval si je EFSA, EKE, EMA, ECDCA, ty jsou kontrolovány e, naším výborem. Téma agentur je zapotřebí zdůraznit. Často si totiž uvědomujeme, že obecný program komise na snižování personálu v agenturách je nekompatibilní s potřebami agentur. Mnohé agentury mají vnější příjmy, protože jsou placeny z vnějšku, aby vykonávali činnosti, které my jako eh, legislátoři od nich žádáme. Tyto činnosti, pokud ty vnější zdroje tedy započteme do rozpočtu Unie, vyžadují lidské zdroje, patřičné pokrytí lidskými zdroji. Ono snižování personálu v agenturách podle daného plánu komise často není sladěno s mandátem jednotlivých agentur. A o tomto tématu musíme bedlivě diskutovat, protože jako legislátoři si přejeme, aby agentury vykonávaly více činnosti a e, tyto činnosti provádějí i e, pro trh, ale my jim nemůžeme za tímto účelem odebrat personál. To je tedy věc, eh, to je úkol, eh, který eh, my ti chceme předat pro další rozpočtové období, pro další rok a také pro vyjednávání, které povedeš s radou. A určitě to, tě to bude stát několik bezesných nocí. A teď hm, předám slovo těm, kdo si přejí promluvit. Prosím. Eh, François. François? Děkuji, já budu velice stručná. Děkuji našemu kolegovi, že nám přišel prezentovat tu obrovskou práci, kterou odvedl. Jsme si vědomi těch potíží, které s tím souvisejí a opravdu bych chtěla vyjádřit veškerou podporu tomu, co řekl náš předseda výboru. A konkrétně, pokud jde o ta téma spojená, témata spojená se zdravotnictvím, se zdravím. Uh, co se týká těch agentur, zejména Evropské agentury pro léčiva, je pravda, že žádá se stále víc, ale v určitém okamžiku ty uh, když stále my, parlament, po nich požadujeme další snížení a tak dále, tak ty agentury nebudou moci pracovat, pokud nebudou mít vhodný persona. Některé agentury pracují nesmírně, důlež, odvádějí důležitou práci a není možné neustále předplánovat další a další snížení počtu zaměstnanců. Stále, co se týká otázky zdraví, která mi leží na srdci nesmírně, tak je rozpočet, který se také týká našeho výboru, stejně tak jako výboru pro výzkum, protože jsou některé otázky, které se dotýkají jak výzkumu, tak politiky v oblasti zdraví. A zde také je naprosto nezbytné, abychom skutečně v tom rozpočtu měli to, co je nezbytné. Tento týden jsem měla příležitost diskutovat ohledně provádění nařízení o pediatrických léčivech například iniciativa inovativní léčiva a tady je opravdu nezbytné zachovat ten rozpočet, protože naprosto potřebujeme pokročit ku předu ve výzkumu. A skutečně mám někdy dojem z toho všeho, že Evropská komise nevěnuje dostatečnou pozornost ve svém obecném rozpočtu tady těmto záležitostem a je to na nás, abychom ukázali naši vůli, pokud jde o otázky, které se skutečně dotýkají občanů a které právě ukazují přidanou hodnotu Evropské unie. Děkuji vám. Já, ich möchte auch noch mal ano, já bych v podstatě chtěl říci podobnou věc a také bych chtěl poukázat na to, že agentury jsme v podstatě v určitém okamžiku byly založeny a když jim stále škrtáme, ale naopak eh, požadavky lidí, klientů se zvyšují, tak to vlastně potom eh, se prodlužuje odčekací doba, já mluvím například o EMě a tak dále, a to vlastně se prodlužují ty doby, než jsou ty léta léčiva e, povolována a tak dále. A to je opravdu ožehavý problém. A proto vlastně komise sama si podřezává, jak si tady v tomto e, pod sebou větev, když podřezává větev těm agenturám. A takže by skutečně mě, je, není možné, aby se nadále jim škrtaly náklady, snižovaly počet pracovníků a tak dále. Takže co se týká konkrétně EMI, tak vlastně bychom, a i u ostatních agentur, tak zejména náš výbor by se měl zasahovat o tom, aby opravdu eh, ty podmínky v tom rozpočtu byly eh, odpovídající a aby nedocházelo k dalšímu snižování eh, pracovníků. Na jedné straně je vlastně legislativa, která v nich musí být uplatňována, ale na druhé straně by neměly, nemohly být používány pro tu, takže ono na papíře to někdy může fungovat, ale v takže proto skutečně bych byl opravdu vděčný, vděčný kdyby kolegyně Grostet i o ostatní jsme skutečně tomuto věnovali velkou pozornost. Já myslím, že dosahujeme velké většiny zde ve výboru, abychom vlastně skutečně, aby těm agenturám byly ty prostředky, aby ten vzduch jaksi nový jim byl eh, vdech, vdechnut a abychom našli realizovatelné cesty. Pan Gerbrandy. Sharon. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Fernandesi, že jste mezi nás dorazil. Plně souhlasím s tím, co řekli kolegové přede mnou o, agente, o agenturách, ale chci se sám zmínit o jiné záležitosti. Více se si soustředit na plnění rozpočtu. Myslím si, že celý rozpočtový proces je až příliš odbornou a technickou záležitostí, a my nejsme účetní, my jsme politici, takže my dbáme na to, aby byly peníze dobře vynakládány, aby dosahovaly výsledky. A pokud si vezmeme životní prostředí, máme live 3,5 miliardy eur, to je naše rozpočtová položka eh, v současném VFR a máme tam velice dobré výsledky, ale pak je tam ten režim pro zemědělství a životní prostředí. To je ale všem v rámci zemědělského rozpočtu a tam už je vlastně třikrát větší částka, 22 miliard. A já se říkám, že se velice obtížně měří a do, mm, dotvrzuje to také Evropský účetní dvůr, jaké výsledky jsou do, eh, dosahovány při vynakládání těch 22 miliard. A já si myslím, že tady narážíme na ten zásadní problém protože Life ten je velice úspěšnou rozpočtovou položkou. Vždycky mu ale chybí peníze, a na druhé straně eh, v rámci režimu pro zemědělství a životní prostředí vynakládáme 22 miliard a výsledky eh, tam stěží vidíme. Takže si myslím, že to je zásadní problém, na který navíc poukázal také Evropský účetní dvůr. Ocituji jeden odstavec eh, z roční zprávy za rok 2013, kde se říká, že na základu auditu dvůr zjistil, že vybrané projekty nejprve eh, vynakládají dostupné evropské prostředky, v závorce využijte nebo o ně přijdete, pak eh, se zaměřují na, doplnění, na splnění pravidel a teprve ve třetí řadě eh, se dívají na to, jak účelně ty prostředky vynakládají, ale já myslím, že my jako politici žádáme dobře vynaložené prostředky, hodnotu za vynaložené prostředky pro naše občany. Musíme zajistit, že peníze, které vynakládáme, přinášejí přidanou hodnotu. Nemáme tady rozpočet jenom proto, abychom ty peníze utratili. Takže Vzhledem k závěrům Evropského účetního dvora, vzhledem k těm příkladům, které jsem uvedl eh, na jedné straně ohledně LIFEu a na druhé straně ohledně toho eh, zemědělského environmentálního rozpočtu, chci se vás zeptat, zase budete více zaměřovat na kvalitní plnění rozpočtu v roce 2016. Thank you. Děkuji, nyní paní Konečná. Děkuji. Eh, já mám povinnost se vrátit k já, já bych taky chtěla poděkovat za to, že jste tady mezi nás přišla a chcete si vyslechnout ty naše názory. A já mám povinnost si troufnu říct se vrátit k těm agenturám a to konkrétně k ECDC. Já jsem kontaktní osoba za tento parlament a já si nedovedu představit další snížení jejího rozpočtu. My jsme tady minulý rok měli problém s eh, virem Ebola. ECDC s ním sehrávala strategickou roli vysílala své experty mimo území Evropské unie, pracovala na postupu, jak bychom se měli zachovat, koordinovala ten postup. Ona již dneska pracuje proti ostatním agenturám v řádu stovek lidí. Ale pokud chceme udržet odbornou úroveň této agentury, tak není možné nadále snižovat její rozpočet. Protože jestliže si chceme říct, že tu agenturu potřebujeme, jakože jsem pochopila, že před deseti lety tady bylo jasně řečeno, že ji potřebujeme, tak ji nemůžeme nechat bez rozpočtu, jinak to bude pouhá schránka, která nám nebude umět pomáhat. A to si troufnu říct, že nikdo nechce. A my tady stojíme před mnoha dalšími výzvami s infekčními nemocemi. Budeme se o tom určitě v blízké budoucnosti bavit, ať se to týká tuberkulózy, ať se to týká HIV, žloutenky, dnešní možné infekce, která se k nám přináší z Jižní Koreje kdo ve chvíli, kdy chceme nadále snižovat již tak nedostatečné prostředky pro tuto agenturu, tyto konkrétní věci bude vykonávat. Já tu odpověď neznám a dokud ji od, nebudu znát, tak nemůžu souhlasit s tím, abychom ECDC ten rozpočet snížili, protože v tom případě bychom byli sami proti sobě a jen čekali na ještě větší katastrofu, která nám možná za ty 2% snížení rozpočtu nestojí. Nehledě na to, že tahle agentura stojí ještě před jednou výzvou, protože se musí přestěhovat. My budeme muset řešit a řešíme s eh, výborem pro kontrolu rozpočtu, jakým způsobem eh, budeme pronajímat nové sídlo této agentury. Ona sídlí v pronájmu. A myslím si, že se opravdu snaží o to být rozpočtově odpovědná. A my si za to chceme my jí za to chceme poděkovat eh, tím, že ji ještě navíc snížíme rozpočet. Já prostě proti to budu vždycky protestovat a přidám se ke kolegům, kteří tady mluvili o těch ostatních agenturách. Myslím si, že opravdu bychom si měli říct, že ve chvíli, kdy si jednou eh, řekneme, že něco vytvoříme, eh, každý rok si zde zopakujeme při debatě s těmito agenturami, že je to potřeba, že jsme hrdí na to, že máme tyto agentury, že se na ně můžeme spolehnout tak potom ničit a likvidovat je pomocí rozpočtu eh, mi přijde politicky nekorektní. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pan Javor. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane Fernandesi, za to, že jste přišel představit rozpočet na rok 2016. Chci se připojit ke kolegům, kteří hovořili přede mnou a Navíc uvedu ještě tři důležité oblasti. Ta první se týká toho, co zmiňoval pan Gerbrandy. My tady hovoříme o rozpočtových položkách, které se přímo týkají zemědělství, nicméně musíme sledovat také ty eh, Evropy, ekonomické e, činnosti a politiky, které nejsou přímo zastřešeny výborem Envy, ale přesto mají zásadní dopad na stav životního prostředí a přírody v Evropské unii. Měli bychom zajistit, aby i v jiných rozpočtových položkách nedocházelo k výdajům, které jsou v rozporu s naší snahou e, v oblasti životního prostředí. Druhá věc, to je velice důležitá problematika, konkrétně provádění současného nařízení, eh, současné legislativy. Projekt LIFE, ten už zde zmíněn byl, já se zmíním o dalších programech EU, konkrétně o Natuře 2000. Naše Zkušenosti jsou takové, že v řadě členských států existují zásadní problémy s financováním sítě Natura 2000. Nezapomínejme na to, že v pracovním plánu Evropské komise jsou určité závazky, které se týkají přeskumu eh, například směrnice o ptácích a přirozených stanovištích, což přímo souvisí s otázkou Natura 2000. Já si myslím, že je zcela zásadní zajistit, aby současná směrnice byla řádně financována a aby byly k dispozici také finance pro fungování eh, Natura 2000 ještě předtím, než začneme stávající nařízení revidovat. A poslední má poznámka se týká agentur. Zde plně souhlasím s tím, co řekli kolegové přede mnou, jenom bych ještě doplnil konkrétní příklad, týká se to EFSI, tedy Agentury pro bezpečnost potravin. Máme nové eh, nařízení eh, o GMO, blíží se jeho vstup v platnost, takže si myslím, že se navýší pracovní zátěž pro agenturu EFSA. Objeví se celá řada nových žádostí o povolení výrobku GMO a v takovéto situaci, kdy očekáváme navýšení zátěže pro agenturu, si myslím, že je velice nezodpovědné ji snížit rozpočet. Může to vést k environmentálním rizikům, které sebou budou přinášet produkty na báze GMO, což je zásadně v rozporu s tím, co si přejí evropští občané. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Kadenbach. Um- Já v podstatě mohu také zdůraznit už pouze to, co říkali předřečníci. V první řadě jde o to, aby Evropská unie vlastně dostala svým závazkům, které si sama dala a aby jim tedy, eh, aby je dokázala splnit. Mám na mysli článek 168 o eh, vlastně fungování Evropské unie, protože právě tam jde o celé, o veškeré otázky spojené se zdravím, zdravotnictvím, a to jsou vlastně věci, které se přímo dotýkají evropských občanů a může to být zajištěno pouze s fungujícími, řádně fungujícími agenturami v této oblasti. Proto eh, je potře- oni samozřejmě požadují lepší vybavení, lepší finanční možnosti pro ty agentury, ale to je vlastně čl- právě ta možnost, abychom mohli příslušný článek eh, u smlouvy splnit. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. A teď, pokud už si někdo další o slovo nežádá, nevím, jestli by pan zpravodaj nechtěl něco doplnit. Musíme chápat, že zde hovoříme o návrhu rozpočtu komise a že rada samozřejmě se bude zabývat, bude schvalovat tento návrh rozpočtu, kdy normálně většinou se dožíváme špatných zpráv teda ze strany rady. Takže uvidíme, jaké bude její stanovisko. Já souhlasím v podstatě s tím, co zde zaznělo. A bude potřeba jednoho dne se podívat, kolik stojí ty škrty, tedy jaké jsou náklady těch rozpočtových škrtů, protože škrtat, když chceme dosahovat výsledků, například když mluvíme o těch agenturách, tak je prostě určitá hranice, za kterou už ta agentura by nemohla řádně pracovat a to má vlastně cenu. Práce těchto agentur má cenu pro Evropu a o tom opravdu musíme přemýšlet. Pokud se týká provádění nebo výsledků, výkonnosti toho rozpočtu, tak samozřejmě jsme pro rozpočtovou striktnost, ale musíme si uvědomit, že pracujeme podle nového víceletého finančního rámce s novými politikami, s novou politikou soudržnosti, kde životní prostředí je zastoupeno, novou politikou soudržnosti, kde, která by měla přispívat k růstu, k inovacím a výzkumu. A otázka toho provádění nebo výsledku výkonnosti toho rozpočtu, to je skutečně otázka, na kterou bychom se měli podívat z celkového pohledu. A výsledky na ty se také musíme dívat globálně. Já vlastně vysvětlím, co zde říkám. Pokud třeba se nevypíše výběrové řízení v rámci nějakého programu, tak na konci se řekne, že ten program nebyl proveden a že to není odůvodněno, protože nedošlo k realizaci. Je potřeba podívat se na některé důvody toho neprovedení, protože když se nezahajují, nevypisují výběrová řízení, tak to prostě ten program nemůže být proveden. Pokud se schvalují se spožděním operační programy pro jednotlivé státy, tak to samozřejmě také vede ke snižování plnění těchto programů. A máme zde novou politiku soudržnosti, jak jsem již řekla, ale také novou zemědělskou politiku. Ohledně programu LIFE souhlasím s vámi, potřebuji zde vaši podporu eh, k těm vyjednáváním. Budeme potřebovat samozřejmě podívat se na to, jaké bude stanovisko rady. Rozpočet Evropské unie je nízký a rada se stále při svém čtení toho rozpočtu snaží ho ještě snižovat a ještě snižovat a potom přijme určité závazky a potom se snaží je nesplácet, neplnit ty závazky, které přijímá a toto by měla být starost všech institucí a nikoli pouze Evropského parlamentu. Zaznamenal jsem vaše obavy, Vašem starosti, které ostatně jsou zahrnuty a budou zahrnuty v té zprávě. Většina z nich už ostatně v té zprávě je zahrnuta. A samozřejmě otázka agentur bude jednou z velmi obtížných otázek, obtížně vyřešitelných a doufám, že tedy rada zaujme takové stanovisko, které nám nespůsobí ještě více problémů, které už máme, protože si myslím, že už máme dostatek problémů tady s tím návrhem rozpočtu komise. Musíme tedy počkat, musíme počkat na stanovisko rady a potom samozřejmě budeme pokračovat v té práci tak, abychom se snažili zohlednit do rozpočtu ty vaše návrhy, vaše obavy. Nevím samozřejmě, jestli se nám podaří eh, mít také určité negativní priority ale v takovémto okamžiku by to už bylo na jinou diskusi a na, jin, na jinou dobu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, Jose Manueli. Děkuji za to, že jste vzal v potaz naše priority. My jsme se snažili zdůraznit, že vidíme především velký problém u agentur a je potřeba, abyste vzal žádost našeho výboru v potaz. Na závěr chci poděkovat všem kolegům, ale i vám za účast na dnešním zasedání. Připomeneme si harmonogram, zvážíme návrh stanoviska 15. nebo 16. července. Koreper bude přijímat postoje rady zhruba na konci července a termín pro pozměňovací návrhy ve výboru bude 17. Eh, července. Tím můžeme dopolední zasedání uzavřít a uvidíme se opět odpoledne. Přeji dobrou chuť k obědu.